Dobré, dobrý den, vážení kolegové. Předtím, než se pustíme do hlasování, eh, chtěl bych upozornit na to, že dnes máme výročí eh, tragické události před 20 lety 23. května Eh, soudce eh, Giovanni Falcone, který eh, bojoval proti mafii, jeho žena Francesca Morvillo a jejich bodyguardi Vito Schifani Rocco Di Cilo a Antonio Montianaro zemřeli v masakru v Kapači. Dnes dopoledne eh, byl uspořádán obřad, eh, který eh, byl uspořádán na připomenutí památky obětí mafie prezidentem Georgem Napolitánem a premiérem Mario Montim. A já bych se chtěl připojit za náš parlament k uctění této památky pana soudce Falconeho a ostatních, kteří zemřeli v této události minutou ticha. Thank you. have you all... Děkuji. Máte všichni své hlasovací kartičky? Dnes eh, nás nečeká dlouhé hlasování. A doufám, že se nám podaří projít jim velmi rychle, protože Vím, že mnoho kolegů si přeje zúčastnit se ehm, ekonomického summitu, který bude probíhat v Bruselu a proto potřebují odcestovat. Pan Vosináro. Domnule președinte, distinși colegi, alaltăieri... Vážený, vážený pane předsedo, vážení kolegové, eh, předevčírem eh, v Albánii eh, došlo k velké dopravní katastrofě se 14 eh, obětmi, protože autobus eh, spadl do propasti, zemřelo 14 osob a dalších 18 je v kritické situaci, v kritickém stavu. A já bych rád využil této příležitosti a vyjádřil naš, naši soustrast a solidaritu eh, s rodinami obětí. Chtěl bych zároveň také vyjádřit solidaritu s albánským eh, národem. Děkuji. Eh, děkuji vám za to, že jste zmínil eh, tuto záležitost. Vaše prohlášení jsme si zaznamenali a samozřejmě cítíme solidaritu s rodinami obětí. Další řečník. My tady vyjadřujeme soustrast a možná bychom měli také vyjádřit solidaritu s lidmi, eh, kteří eh, jsou eh, ve vězení kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu. Další bod je tady hlasování o zprávě o tuňáku obecnému. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se eh, schváleno. Návrh eh, komise je tedy eh, hlasován v pozměněném znění. Kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Po no, odstavci 1 máme pozměňovací návrh 4 výboru pro rybolov. Hlasujeme o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se schváleno. Musíme to asi ověřit. Ověřujeme pozměňovací návrh číslo 4. Končím hlasováním. A je to schváleno. Nyní eh, tady budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak je to pozměněno, a to elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasováním. A e, bylo schváleno velkou většinou, takže gratulujeme. A nyní slovo má pan zpravodaj. Děkuji. Chtěl bych pouze ocenit e, spolupráci na této zprávě a e, chtěl bych e, to říci také s oceděním pana Vacna, e, který nyní pracuje na bude vydán do Kostariky, takže že vyjadřujeme solidaritu. Dále máme zprávu pana Riketa, požadavky dvojitého trupu nebo rovnocené konstrukce úropných tankerů s jednoduchým trupem kde pro, proti, zdrželi se schváleno návrh komise v pozměněném znění, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A pak tady máme celé usnesení elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasováním. Je to schváleno a já blahopřeji panu Rike. A nyní eh, tady máme zprávu pana Garcia Jero Caraballo. Týká se rybolovných práv a finančních příspěvků podle dohody mezi Evropskou unii a Mozambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu. Takže hlasujeme o návrhu usnesení elektronicky. Eh, otevírám hlasování. Končím hlasování. A také toto bylo schváleno, takže gratuluji panu zpravodaji. A nyní se dostáváme ke zprávě paní Podimata o společném systému eh, pro zdanění finančních transakcí. A máme tady první pozměňovací návrh číslo 14, 40, 14 říká pan. Teď eh, zahajuje hlasování, končím hlasování. Tak je to pozměňovací návrh 40. Eh, nyní 32 eh, pozměňovacích návrhů výboru pro ekonomické záležitosti. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se eh, schváleno. A nyní tady máme pozměňovací návrh 11, oddělené hlasování, první část 11, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno potom 15, kdo je pro, proti, e, zdržel se, e, schváleno. Chcete to ověřit? Dobře, takže ověřujeme 15. Zahajuji elektronické hlasování. Končím elektronické hlasování. Schváleno. A teď je 45. Kdo je pro? Proti? Nezdržel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 52 elektronickým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. A nyní eh, tady máme pozměňovací návrh 38 elektronicky. Kdo je pro? Tedy zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnut. A nyní tady máme 46, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Pozměňovací návrh 44, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 47, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Pozměňovací návrh 39, kdo je pro, proti, zdržel se, schválen. Pozměňovací návrh 48, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 49, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 50, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 51 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 36 elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Thank you zamítnut. 37 eh, elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnut. Eh, Pozněcí návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. 43. Eh, Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnut. Čtyřicet dvojka padá, proto jsme ji nezmínili, omlouvám se. 43 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Poslanecí návrh 41. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. A nyní tady máme návrh komise v pozměněném znění. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A nyní e, o celém návrhu hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování, končím e, hlasování o usnesení schváleno velkou většinou, takže gratuluji paní Podimata. Nyní budeme hlasovat o zprávě paní Desárnes o Eh, nevyváženém obchodu mezi EU a Čínou. Chci vás informovat o tom, že ve veškerých jazykových verzích této zprávy jsou chyby, je chyba. Mm, eh, slovo material je nahrazeno slovem immaterial. Takže je to totéž, ale je to jenom jiné slovo. Takže kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní odstavec 1, oddělené hlasování. Takže nejdříve budeme hlasovat o odstavci 3. Takže nejdříve odstavci 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 3, eh, eh, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? zdrželi se schváleno. Jedenáctka na tři části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se schváleno. Třináctka na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, <clears throat> proti, zdrželi se schváleno. 15. Dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 17. Dvě části. Pr- eh, je pro první část, kdo je proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29, dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, <clears throat> proti, zdrželi se, schváleno. 30. Má dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část, jmenovitě. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Schváleno velkou většinou. A nyní 37 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Úvodní ustanovení K, kdo je pro, proti, zdrželi se Raději to prověříme, takže úvodní ustanovení K, hlasujeme jmenovitě pro, kdo zahají hlasování, končím hlasování. Bylo to schváleno. A nyní úvodní ustanovení P na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní návrh usnesení celkově. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Blahopřeji paní Desarnes. Další bod je zpráva Davida Martina, vyšetřovací právo Evropského parlamentu. Chtěl bych vás informovat o tom, že pozňovací návrhy 1 a 3 byly eh, schtaženy a 1 třicítka byla prohlášena za nepřístupnou. Nyní 18. Kdo je pro? Eh, promiňte, omlouvá se pan předseda, devatenáctka, budeme hlasovat o všech dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. E, já se omlouvám, říká pan předseda, takže hlasujme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní opět hlasujeme o pozměňovací návrhu 19 eh, jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 22. Paní de Kaiser. Pouvez-vous Pane předsedo, prosím, zastavte se na 30 vteřin. My máme zcela jiný eh, volební eh, hlasovací seznam. a eh, Musíme to nějak srovnat. Prosím o malinkou přestávku. Um, can someone help Mrs. De Kaiser with a voting list? Může někdo prosím pomoci paní de Kaiser s hlasovacím seznamem? Perhaps the um, socialist group could follow Mr. Martin.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 Yeah, yeah. Has he got it? Okay. Ah, Steve Hughes is in charge. Great. Takže už je všechno v pořádku. Takže budeme nyní hlasovat o pozměňovacím návrhu 22. Je to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 22. Končím jmenovité hlasování. Schváleno. Posměvací návrh 5. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Prověříme to. Prověříme pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování elektronické. Končím hlasování. Nebylo to zamítnuto? A nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 12. Kdo je pro 12? Kdo je proti? Schváleno. Šestka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A také budeme hlasovat o příslušné části pozměňovacího návrhu 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. a nyní článek 7 odstavec 2 a budeme hlasovat o příslušné části pozměňovacího návrhu 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o modifikovaném znění pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní pan Martin, máte slovo. Abychom dále mohli diskutovat s komisí a s radou, tak navrhuji, odložení hlasování o návrhu legislativního návrhu. My jsme udělali velký pokrok dnes a také doufám, že další pokrok ještě v dalším jednání bude ujedna, eh, dosaženo. A je tady nějaký eh, mluvčí pro tento návrh? Někdo proti tomuto návrhu? V tomto případě budeme hlasovat o návrhu pana Martina, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Děkuji vám, pane Martine, děkuji vám, dobrou chuť.